A tím končíme naši práci. Ještě jedna informace od skupiny EPP. Mám nasledující žádost, o jmenování do parlamentního výboru, rozpočtového výboru paní Petry Savama a pokud jde o výbor pro dopravu a cestovní ruch, tak je toto stejné a do delegace výboru pro eh, parlamentní spolupráci EU-Rusko také stejná osoba. Máte nějaké námitky, nemáte námitky? Takže toto jmenování je